Zasedání zase začíná. Zpráva včerejšího zasedání byla rozdána. Pokud nemáte nic proti tomu, tak považuji eh, ten zápis za schválený. První bod na našem dnešním pořadu jednání je vyjádření komise.